Děkuji eh, panu předsedajícímu, děkuji poslancům, kteří položili otázky, děkuji vám všem. Děkuji kolegové, děkuji pane komisaři. Tím končím rozpravu a budeme pokračovat zítra v 8.30. Děkuji vám.